Dear President, Dobré ráno, milé kolegyně a milé, milí kolegové, zahajuji naše zasedání. A nyní sdělení odpovědný výbor má zprávu k pěti textům, které přijal Evropský parlament podle článku 216 odstavec 4 platí podle pořadu jednání tyto za přijeté, pokud během 24 hodin nedostanu od frakce či minimálně 40 poslanců informace o tom, že jsou proti. Toto eh, získáte dále v odpovídajících materiálech a zápis této zkuze bude zveřejněn. Jako další zde máme společnou rozpravu k tématu justice. Jako první zprávu pana Berlingera a pana Klejse o programu Spravedlnost na období 2014 až 2020. A dále je zde zpráva paní Kingy Guns, která se týká programu práva a občanství na období 2014 až 2020. Nyní zahájí naši rozpravu zpravodajové, nejdříve pan Berlingery na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nařízení, které dnes budeme přijímat, se týká sedmiletého programu Evropské